Good afternoon, dear colleagues. We will start. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Začneme zasedání výboru pro práva žen. A pokud nejsou navrhované změny k pořadu jednání, tak považujeme pořad jednání za přijatý. Dalším bodem je schválení zápisu ze schůze 11. 12. dubna, 25. dubna a 3. 4. května. Nejsou námitky, takže zápis považujeme za schválený. Sdělení předsedkyně nemám. A dalším bodem je téma rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU. Je to slyšení, všichni naši Experti jsou tady a cílem e, slyšení je projednat o tom, projednat jednat o tom, jak různé systémy zdanění mohou ovlivnit rovnost žen a mužů v členských státech. Mám to potěšení přivítat experty, kteří přijali pozvání se účastnit tohoto slyšení a podělit se o své expertní znalosti. Slyšení se koná v rámci zprávy z vlastního podnětu na to tež téma, tedy eh, ke zprávě, která eh, se začne vytvářet později během tohoto roku. Eh, bude také přednesen příspěvek politického oddělení. Zatímco zákony v oblasti zdanění mohou být genderově neutrální, jejich působení na ženy a muže e, rozdílné je v důsledku sociálních a ekonomických rozdílů. Budeme se věnovat tomu, jak různé systémy zdanění zvyšují nebo snižují účast žen na trhu práce, jak jim nabízejí motivaci založit vlastní podnik, anebo jak přispívají k boji proti chudobě mezi ženami. Zatímco zdanění spadá do kompetence členských států, naším cílem je zajistit skutečnou rovnost mezi ženami a muži a doufám, že poté, co si vyslechneme názory odborníků, rozvine se plodná diskuse a ta nám pomůže posunout tuto problematiku dál. A nyní dám slovo našim odborníkům, nejprve paní Elizabeth Glaser, která přednáší genderovou rovnost na Univerzitě Spojených národů z Islandu a je feministickou ekonomkou, vědeckou pracovnicí, aktivistkou a poskytuje také konzultace a specializuje se na genderové a veřejné finance, globalizace a eh, ekonomiku. Prosím, máte slovo, máte 10, 15 minut. Mač. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, je pro mne velkou ctí, že se mohu Eh, účastnit tak významného zasedání. Je to poprvé, co se instituce EU věnuje této problematice aktivně. Je to také důležitý krok a první krok další práce. Víme totiž, že existují povinnosti eh, zachovat rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně politiky zdanění. Já nebudu probíhat, probírat všechny podrobnosti právního základu, protože tuto problematiku velmi dobře znáte v tomto výboru. Nicméně chci potrhnout, že jde o významný bod, který umožní další posun zajištění eh, právních závazků. A nejde jenom o právní závazky, ale také závazky politické. V neposlední řadě také cíle udržitelného rozvoje, k nímž se členské státy zavázaly. Je to proto velmi důležitý základ pro tuto práci. Nabídnu vám tedy nejprve Eh, rozsah problematiky, které se budou věnovat. Víme, že existuje dlouhá tradice daňové politiky a eh, genderový pohled na ní. Zároveň se však můžeme zaměřovat na různé aspekty socioekonomické situace. Vy jste, paní předsedkyně, zmínila jedno velice důležité téma, a to, jak vzájemně souvisí e, zdanění příjmů a pobídky ke vstupu na trh práce. O tom nebudu však hovořit podrobně, protože vím, že Eh, již máme eh, k této problematice poměrně rozsáhlé penzum znalostí. A pak další téma, které se týká snížené sazby DPH pro některé produkci, které jsou pro ženy důležité. To má také velký význam, ale já se ve svém vystoupení pokusím rozšířit pohled na tuto problematiku s důrazem na komplexní přístup a témata, která neodkladně pozornost vyžadují. Zaměřím se na sedm hlavních témat vzhledem k tomu, že není moc času. Prvním tématem je evropský semestr, struktura hospodářské politiky, průběhu roku. Já jsem při přípravě svého vystoupení analyzovala doporučení pro jednotlivé země v oblasti daňové a zjistila jsem, že jsou eh, většinou eh, takzvaně gender blind, tedy nerozlišují eh, mezi přístupem k ženám a mužům. U komise se zmiňuje problematika pobídek pro vstup na trh práce nebo naopak faktorů, které odrazují od vstupu na trh práce druhého člena rodiny. Kromě dalších daňových návrhů eh, vidíme, že se na genderovou problematiku tyto politiky v podstatě nezaměřují. S tím, že některé z nich jsou rizikové z hlediska genderu, protože doporučení zahrnují a podporují posuny v daňové struktuře, které mohou vést eh, k zatížení z hlediska genderu a nedochází k analýze důsledku a dopadů tedy ani neexistují standardní procesy, které by genderovou perspektivu do návrhu politiky zapracovaly. Vidíme tedy, že je zde prostor pro zlepšení a pro další kroky. A jedno důležité téma, a to už je druhým okruhem, kterému se budu věnovat, je celkové zaměření daňové politiky a její rozsah který se zaměřuje na takzvaně prorůstové zdanění. A já bych zde eh, ráda navrhla, že právě tady je zapracovaný eh, na příklon k genderu. To znamená, že prorůstové zdanění se zaměřuje na snížení zdanění obchodních společností a snížení daní z příjmu, tak jak se to uvádí v doporučeních pro jednotlivé země, e, podpora e, daňové hospodářské soutěže a také doporučování vyšší spotřební daně, konkrétně především daně z přidané hodnoty. To není nic nového, protože s tímto jevem se setkáváme už několik let posunech, které pozorujeme, tedy směrem ke změnám v DPH a také v návrzích eh, omezit aplikaci snížené sazby DPH. Ehm, já zde nebudu zabíhat do problému, zda pro růstové zdanění jakožto kompence, skute, eh, koncepce skutečně růst podporuje. Musím říci, že jsou různé podmínky na trhu, různá elasticita poptávky po pracovních silách, nabídky na trhu, pak otázky makroekonomické. Ale sama si kladu takový otazník k tomu, zda je přímý vztah mezi snížením zdanění obchodních společností a daní z příjmu a posunem eh, k DPH jakožto faktorům, které by měly podporovat růst. Tam si nejsem jistá, zda tomu tak opravdu je. V průběhu času eh, se však můžeme dostat ještě k výraznějším pochybnostem. Kromě toho myšlenka prorůstového zdanění nezvyšuje celkovou hodnotu, protože podporuje méně progresivní systém zdanění a tak otvírá také možné mezery v příjmech. Vzhledem k výrazným genderovým vzorcům ve vlastnictví a strukturách příjmů je takový posun eh, promítán do eh, situace podle genderu. Roste tím tedy genderová nerovnost. Mimochodem, k největším problémům v této oblasti patří také skutečnost, že v řadě oblastí nemáme dostatek dat k dispozici, a to zvláště v otázkách čendrových vzorců distribuce bohatství a dalších. Tady jsou určitá omezení a myslím si, že právě například Evropská centrální banka by mohla mít údaje, eh, které by umožnily zpracovat genderovou perspektivu a mít dobrý statistický základ pro další výzkum. Třetí oblast. Musíme se zaměřit na daňovou problematiku a e, veřejné výdaje. To jsou vlastně dvě strany jedné mince. Vidíme, že současné trendy v EU vedou k omezenému e, prostoru v daňové politice, méně zdrojů máme ve veřejné daňové politice a z genderového hlediska si pak můžeme klást otázku, jaké příjmy jsou obecně generovány, jaký je fiskální prostor a kolik eh, pak potřebujeme na eh, velmi nezbytné veřejné výdaje, protože kromě progresivního systému zdanění, ale také u veřejných výdajů mohou vzniknout také výrazné přínosy eh, k posílení genderové nerovnosti, spíše než naopak. A také se setkáváme s tím, že přistupujeme jinak k příspěvkům na sociální zabezpečení. Vždycky tady vyvstává otázka, jaké jsou podmínky na trhu. Ale také vzniká problém eroze finančního základu pro systém sociálního zabezpečení, ehm, a to včetně problému rovnosti mužů a žen. Další bod, který bych ráda také doplnila, protože se na něj často zapomíná, samozřejmě je nezbytné se posunout eh, k příznivějším systémům zdanění, ale ty však nemohou být považovány za genderově neutrální. Velmi málo dostupných studií hm, se dá nalézt a ukazuje se v těch studiích, které máme, že e, tady genderová problematika není dostatečně zpracována a je potřeba samozřejmě e, více se této problematice věnovat a sledovat také otázky chování, otázky využívání výnosů, a případně jak vznikají politiky zmírňování následků, jak působí e, na ženy, jak na muže. Je tedy nezbytné provádět další analýzy genderových perspektiv e, v navrhování daňových systémů. Pátým návrhem jsou změny daňové struktury a návrhy na reformy daňového systému tak, aby systém podporoval rovné postavení mužů a žen. Progresivnější zdanění a další změny jakožto hlavní zdroje výnosů mohou výrazněji zmírnit genderové nerovnosti, stejně jako zdanění bohatých, zdanění e, dědictví a podobně, stejně jako probíhající eh, úsilí, které se objevuje mezi běžnou praxí, snaha vyhýbat se daňové povinnosti, daňovým podvodům, eh, daňovou optimalizací a podobně. A všechny tyto negativní jevy mají také svůj genderový rozměr, protože vidíme, že dochází eh, k nerovné struktuře vlastnictví, k nerovnému rozdělování. A moje poslední dva body, které jsou zaměřené spíše politicky, se zaměřují na toto. Jednak vycházíme-li z pozorování evropského semestru na straně daní, ale i obecně vidíme, že se zde velmi omezeně integruje genderová perspektiva. Vím, že se tomu tento výbor věnuje, ale navrhuje se tady hodnocení dopadů na gender a integrace těchto aspektů do změn a vytváření návrhů založených na důkazech v rámci evropského semestru. Není to však jenom k hodnocení dopadů genderově, ale také snaha integrovat genderové znalosti do znalostí finančních, do evropského semestru cen, celkově, protože víme, že probíhají nejrůznější e, jednání, kde je nedostatek genderových znalostí. A musíme se tedy snažit zajistit, aby tyto politické cíle byly zakomponovány do celého proc- politického procesu od zkoumání růstu, které každoročně probíhá, až po doporučení specifická pro jednotlivé země. A to by mělo obsahovat také výraznější rozhodovací pravomoc parlamentu, posílení e, úlohy vašeho výboru, zvlášť protože ten by zaváděl do této problematiky právě genderový úhel pohledu. A poslední návrh je pojatý šířeji, týká se inovací institucí, tam, kde existuje nedostatek povědomí o problematice genderové rovnosti, zvláště v hospodářské politice, v problematice zdanění, tam navrhuji vytvoření eh, Rady pro eh, rovnost mužů a žen a fiskální politiku, což by se mělo realizovat na, jak na úrovni evropských institucí, tak na úrovni členských států, aby fungoval jako zdroj informací a nezávislého poradenství a expertních znalostí. Děkuji vám za pozvání a příležitost s vámi hovořit. Thank you, Mrs. Placer, for your presentation. Děkuji paní Klacerové a nyní dávám slovo panu Fandamovi, který je předsedou skupiny páteční skupiny Friday Group. Pan Fandam je poradcem v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí pro místo předsedy eh, do vlády a je členem právě eh, Friday Group a je také členem eh, Všeobecné rady Národního institutu pro zdraví a pojištění v Eh, osob s postiženími. Prosím, máte slovo. Good afternoon. Um, thank you, uh, Madam Chair, for the opportunity. Um, actually, uh... Dobré uh, odpoledne, děkuji za slo, slovo. Chci ještě zmínit, že jsem do loňského léta pracoval pro ministra z zdravotnictví a sociálních věcí v Belgii, ale protože moje manželka získala místo v Norsku, v poslední rok bydlíme v Norsku a já nadále působím tedy v té naší pracovní skupině, ten, ten v tom think tanku, který je zaměřen na mladé lidi, kteří Eh, tento, eh, tato skupina je financována z nadace Krále Budena a my jsme loni v listopadu publikovali um, prezentaci, která se jmenuje Times Up, čas eh, vypršel a tuto jsem připravil s Marik Anderson a s Natalie Francois, což jsou moje kolegyně. O co tedy jde? My jsme hm, v, tom, v té naší pracovní skupině začali určitým pozorováním, které eh, vycházelo z toho, že třeba, že eh, gender je pro eh, nás dů, důležitý v rámci té skupiny a e, nedaří se nám nalézt ženy, které by publikovaly v této oblasti. E, proč jsou také ženy méně výrazně zastoupeny ve veřejné sféře? A uvědomili jsme si, že to hodně souvisí s časem, tato nerovnost, e, že ženy stále věnují mnohem větší objem času neplacené práci než muži v Belgii. Ženy pracují stojí o hodinu a půl déle v této neplacené práci a to znamená vlastně ročně tři měsíce eh, neplacené práci. A to samo o sobě, tato časová investice, eh, vysvětluje to, proč ženy nejsou tak aktivní ve veřejném životě a proč je tady nadále nerovnost. Eh, vidíme tedy tu jinak vynaložený čas a to se navyšuje, jakmile do rodiny přijdou děti. A na to se též zaměřím. Budu hovořit o tom, jak bychom mohli získat větší časovou rovnost, rovnost té časové dotaci a tím snížit genderovou nerovnost. A zaměřím se na Belgii jako případovou studii eh, a to, jak se na to díváme z toho pohledu, který by změnil sociální politiku a danění. To je tedy ten širší pohled, ale mám tady ještě k tomu i dobré zprávy a dobré zprávy jsou um, revize uh, směrnice o revize směrnice otcovské uh, dovolené a uh, rodičovské dovolené a jak to souvisí tato revize hmm. To bude třetí bod a potom budu hovořit o konkrétních návrzích pro Belgii. Čili komise v reakci na ty nerovnosti přetrvávající ehm, navrhuje lepší a štědřejší mateřskou eh, rodičovskou dovolenou a tento návrh je z letošního dubna a navrhuje nerozdělit, ne, nedělitelné čtyři eh, měsíce rodičovské eh, dovolené pro ten pár rodičovský a to na úrovni nemocenské dovolené. Eh, Totež ještě v dalších bodech pro to rodičovskou dovolenou a také pro otcovskou dovolenou. Takže tento návrh je dobrý, ale tím se věc neřeší. Eh, u nás v Belgii, eh, kde se považujeme za celkem pokrokový stát, pokud jde o rovnost genderu, někde uprostřed, Mm, vidíme, že kdyby tato směrnice byla schválena, ta její revize jak radou, tak parlamentem, eh, tak vlastně harmonizace na evropské úrovni vlastně dotáhne teprve ty, eh, mm, eh, to řešení, které máme v Belgii, kterou považujeme za mírně progresivní. A na druhé straně se nic tady nedělá kolem daní a té fiskální stránky věci a toto je potřeba řešit simultánně. Takže se nedá říct, že by byla eh, eh, věc vyřešena a je potřeba na tom pracovat eh, déle. Proč je rodičovská otcovská dovolená tak důležitá? I Protože právě rovněji rozloží čas mezi oba rodiče. Otci, otcové se podílejí ehm, často od samého narození dítěte, ale zároveň pracují a to je důležitý Hmm, aspekt a je potřeba vyrovnat tedy ten objem neplacené práce mezi muži a ženami. Eh, nejde o to, že muži v důsledku toho, tedy že se může více zapojí, ale to zároveň umožní že nám aby byli aktivnější více ve veřejném, eh, veřejném životě, v kariéře a snižuje se tím i rozdíl v platech. Je to také ku prospěchu dětí, protože se eh, ukazuje na základě výzkumu, že děti, které vyrůstají za přítomnosti otce od samého eh, začátku, kdy otec se podílí i na domácnosti, tyto děti jsou šťastnější, mají vyšší větší empatii a lépe si vedou v eh, testech. Tři čtvrtiny otců říkají v různých průzkumech, že chtějí věnovat více času dětem. Vede to také k menšímu počtu eh, rozvodů což je další rizikový faktor mezi genderovými, u těch genderových nerovností a eh, je vede to k větší produktivitě a menšímu riziku chudoby velmi tedy se mnoha eh, pohledů důležité. Jak tedy dosáhnout eh, této větší rovnosti. Eh, rodičovská dovolená je určitě důležitým aspektem, ale komise v roce 2012 eh, řekla, že eh, muže a ženy, kteří zakládají rodinu, nemají stejné volby, takže ten sociální kontext zdaleka mm, není mm, tak neutrální genderově, jak bychom si byli bývali mysleli. První otázka, eh, jsou to tedy dvě otázky, jednak ty, ty eh, dovolené a jednak ta danění. Začněme tedy s těmi dovolenými rodičovskými, jak by měly být eh, genderově vstřícné. Na základě údajů OECD máme zde několik kategorií, čtyři kategorie těchto zemí a vidíme, že jenom severské země skutečně dosahují těch rovné rodinné politiky, která je genderově neutrální, nebo dokonce i nahrazuje, nebo se snaží vyplnit tu, ty rozdíly. Eh, Ostatní státy musí ještě mnoho dohádět, dohánět. Moderní fiskální politika, tak eh, budeme, eh, uslyšíme vystoupení paní Gonarsonové a ta eh, vychází ze studie Mulderova, kde se vlastně ukazuje, že pouze Švédsko a Finsko mají jasně individualizované daňové systémy pro daň z příjmu, tak ostatní systémy vlastně zvýhodňují jedno, jak si motivují jednoho v té dvojici, aby pracoval méně, aby dosáhli nějakého výhodného eh, zdanění a to vlastně e, zase demotivuje na druhé straně často právě ženy, které vydělávají méně, takže vydělávají ještě méně, pracují méně, tedy v té výdělečné činnosti, aby získali finanční výhody. A to je vlastně politika, která není vstřícná z hlediska rovnosti genderové. Eh, to je tedy ta druhá velká eh, otázka. Je třeba reformovat rodičovskou dovolenou na jedné straně a na druhé straně eh, daně. To je na úrovni jednotlivých členských států a otázka je, jak tohoto konkrétně dosáhnout. Když se podíváme na tu první otázku, reforma rodičovské eh, dovolené či mateřské při narození, podíváme-li se například Belgie, vidíme, že ženy jsou eh, mm, uživateli těch sociálních výhod, které nabízí eh, rodičovská dovolená. Dvě třetiny té rodičovské dovolené je vyčerpáno ženami. A pokud bychom chtěli eh, dosáhnout větší časové rovnováhy v tomto, museli bychom více motivovat otce, aby, se, aby tuto možnost využívali. A, a to jsme také udělali. Začali jsme tedy tou směrnicí, kterou zmiňuji, která je důležitým krokem, ale není úplně eh, vše řešící a my jsme eh, nastartovali velmi konkrétní reformu, která by pozměnila na náší rodičovskou dovolenou. Dnes u nás jsou to čtyři měsíce rodičovské dovolené, která je hrazena na úrovni 700 euro měsíčně. 700 euro měsíčně podle studie se ukazuje, není dostatečná částka, aby motivovala lidi, a to konkrétně otce, aby šli na rodičovskou dovolenou. Na druhé straně otcové eh, mají ještě desetidenní eh, dovolenou při eh, při narození dítěte a to harmonizuje směrnice na úrovni celé EU. Eh, vím, jak v politice jsou důležité rozpočtové otázky, finanční dostupnost, takže jsme se snažili reformovat tu rodičovskou dovolenou tak, aby motivovala otce k tomu, že ji využijí, vyčerpají co nejdříve, eh, co nejdříve, protože vidíme, že při narození dítěte, když se otec stará, to má velmi pozitivní dopady na jeho účast mm, na domácích pracích a tak dále. Takže Musí tady být rozpočet proto dostupný a musí to být také mm, eh, při těsně po narození dítěte, při ve velmi mladém věku. Takže jsme vzali ten stávající rozpočet, který existuje na eh, eh, mm, rodičovskou dovolenou, to jsou ty čtyři měsíce za 700 euro měsíčně, to stále existuje, ale kdybychom oba ty čtyři měsíce vyčerpali, ty čtyři měsíce vyčerpali během prvních dvou let, tak je to nejenom čtyřikrát 700 euro, ale bylo by to pětkrát a ty by se daly vlastně skonsolidovat do tří měsíců. To znamená, že jsme zdvojnásobili tu částku Eh, takže je možno ji eh, využít na dva a půl měsíci. To znamená, že otec a celá ta domácnost si čistě navýší ten příjem o těch 700 euro, a což je stejně malá částka relativně, ale umožní toto. Takže otec si vezme 10 dní po narození dítěte a potom si vezme rodičovskou dovolenou v té reformované podobě a to bude dva a půl měsíce za 14 euro měsíčně a to znamená, že vznikne vlastně tříměsíční období, během kterého může být otec doma, starat se o dítě a přitom dostávat docela slušný příjem. Eh, když máme průměrný příjem asi 15 měsíčně, tedy tento 15, 1500 eh, měsíčně, to už je částka, která může ty otce k té eh, rodičovské dovolené mm, motivovat takže de facto je to tříměsíční otcovská dovolená, eh, která mm, odpovídá tomu skandinávskému modelu. Jaké jsou náklady na tuto reformu? Hovoříme o fiskálních i nefiskálních parametrech a je to 50 milionů eh, euro na náklad na tento, tuto reformu. 400 miliard euro je HDP Belgie a z toho 50 je vynakládáno jednotlivými eh, vládami a máme 5 eh, milion obyvatel, takže eh, těch 50 milionů euro se jeví proporcionální. Kde se najdou finance na toto? reformu. V jiných eh, státech jsou takové, fiskál, jak jsem říkal, fiskální opatření, že vlastně nutí jednoho z partnerů eh, pracovat méně, protože když pracuje jednu třetinu toho standardního objemu, takže je tady potom eh, možnost si odečíst velkou částku a to vlastně demotivuje ženy, aby pracovali, aby tedy nepracovali více než těch tu jednu třetinu Hm, času. Ta zpráva, která zde je předkládána, poukazuje také eh, na to, že mnohokrát se hovoří proti tam, této, tomuto typu financování a to obě by, by eh, belgické rady, které se tím eh, zabývají, Hm, zabývají, které vlastně rozdělují 600 milionů eh, ročně a těch 600 milionů ročně my navrhujeme, že by měly být využity k tomu, aby se hm, financovala ta reforma rodičovské a otcovské eh, hm, dovolené. 600 milionů euro, jak říkám, toto by mohlo být využito na financování. Ehm, vím, že to politicky možná není až tak jednoduché, tak jednoduše průchodné a většina konzervativních belgických stran je eh, proti tomu, líbí se jim naopak ty možnosti odpočtů při tom, když žena nepracuje, takže zrušení těchto opatření není politicky reálné ani jednoduché a my proto navrhujeme ne zrušit ten eh, tu je ten odpočet na konci roku, ale eh, vytváříme eh, ten prostor to, pro, toho, pro tu otcovskou dovolenou, tak jak jsem ji popsal, je to velmi pra- pragmatické, možná pragmatičtější, než by mělo být. A co, k čemu by to Eh, mělo vést, mělo by to ženy ekonomicky osvobodit více a otcům dát šanci být s dětmi. Pak jsou tady další doporučení té zprávy, mm, eh, které se týkají dalších eh, forem a mm, daní, zejména spotřebních, například spotřební daň na některé hygienické prostředky související ehm, s, související s narozením dítěte. Ehm, jsou tady věci, které jsou problematické do budoucnosti a na které často zapomínáme. Jednak jsou to eh, ženy, eh, nebo jsou to osoby samostatně výdělečně eh, činné, to je, ty nám do toho nezapadají, na ty je třeba se zaměřit. A co náhradní rodinná péče, či péče, um, jiná taková péče, tam se to stejným způsobem nepromítá jako u biologických rodičů. To jsou tedy dvě otevřené otázky, dvě otázky, které je třeba řešit v budoucnosti. Třetím problémem je směrnice, která bude předložena velmi brzo, ta zmiňovaná, která bude předložena mm, tomuto parlamentu a která v článku 8 říká, Eh, hovoří o čtyřech měsících eh, rodičovské dovolené, které nemohou být eh, převedeny na druhého partnera a to je vlastně již mm, mnohem méně než to, co má belgická úprava dnes. Takže mm, to je mm, vlastně článek, který se obávám bude velmi důkladně probírán na úrovni rady a možná neprojde, takže zejména ten článek 8 by měl být zachován dle našeho na, názoru. A směrnice o materské dovolené, co s tou eh, na unijní úrovni by měla být revidována a měla by být eh, štědřejší, tak aby posílila eh, rodinné vazby. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci a nyní mm, si vyslechneme prezentaci eh, paní Asa Gunnarsson, profesorky pro právo a společnost Univerzity Umeå ze Švédska. Paní Asa Gunnarsson má mm, velikou zaslou na příspěvcích vnitrostátních i mezinárodních eh, v rozvoji politiky rovnosti a perspektivy, zejména v legálním, eh, tedy právním vědeckém výzkumu a vzdělávání. Děkuji za možnost prezentace. Děkuji za to, že jste mi vůbec dali příležitost tomu, abych napsala tuto zprávu. Je to výzva aplikovat perspektivu pohlaví na daňové otázky, zejména v, tém, v tom mezidisciplinárním oboru daňového práva, e, protože mainstream pro mnoho politiků a občanů zůstává technickou a problematickou záležitostí, um, kde je nutno disponovat odbornými znalostmi. A co my se snažíme dělat se to zprávě je vysvětlit, jak povahu daňovou eh, k zároveň s tím eh, připomínat eh, genderovou perspektivu, která by mohla být vnesena i na otázku daňovou. Zde máte uvedeny autory zprávy a všechny tři autorky jsou aktivními výzkumnicemi eh, na projektu Fairtex, což je projekt v rámci Horizontu 2020. Já jsem jeho koordinátorkou, projekt se jmenuje Fairtex, Spravedlivé daně. To je projekt, který byl zahájen před dvěma lety na začátku a bude poběží až do roku 2019. My jsme tento projekt získali v rámci ucházení se o projekt v rámci výzev, kterým eh, budeme čelit. Je to tedy výzkum, který podporuje Evropská komise. Tady vidíte část skupiny zapojená do tohoto projektu Fairtex. Napravo ode mě Margit s paním Ben a vzadu vidíte další výzkumnice. Většina členů projektu jsou feministky, poměrně velká skupina se zaobírá odbornými otázkami zdaňování eh, z genderové perspektivy. A cíly tohoto, cíle tohoto projektu jsou zde uvedeny. Ráda bych řekla, že děláme celou řadu věcí Eh, které nejsou jenom studiemi z genderové perspektivy, ale základní znalost je, že se snažíme integrovat genderový přístup kdekoliv je to možné a relevantní, což je určitá reakce na Elizabeto Clusters a na její požadavek Eh, týkající se evropských institucí a sice, aby genderové aspekty zdaňování měly by se stát jaksi součástí politických doporučení a neměly by být někde úplně mimo na evropské úrovni. Ve zprávě můžete vidět některé základní poznatky. My se opravdu domníváme, jsme přesvědčeni o tom, že genderová rovnost je naprosto zásadní pro budoucnost trvale udržitelných politik ve členských státech i na evropské úrovni. A to platí pro veškeré mm, diskuse o zdaňování v Evropské unii. V Evropské unii. Také ve zprávě konstatujeme, že daňové zákony a daňové politiky mají jak distribuční, což zdůrazňujeme, když hovoříme o trhu práce, tak distribuční dopad Měla-li bych to zjednodušit, pak bych řekla, že daně a daňová politika způsobuje, že ženy spíše chudnou. omezuje to vlastně nezávislost žen. A to je něco, co už Elizabeta eh, přednesla ve své prezentaci, že jsme viděli poměrně dlouhé období, eh, kdy tady byly podřízené socioekonomické reality. say even more the fiscal system have, have, have uh, not helped to get we a že fiskální systém neprospíval možnosti žen podnikat. Eh, rozhodně zdaňování nepomohlo mm, snižovat rozdíl mezi odměňováním mužů a žen a zvýšit jistotu žen. Ani to nepomohlo eh, ke snížení dobré úrovně odměňování mezi muži a ženami. Takže naopak obecně to spíše ještě prohloubilo nerovnost. Jak už jsme si vyslechli od Elizabeth, eh, bylo vypracováno několik studií, které monitorovaly evropské instituce, které se zaměřovaly na srovnávání eh, daňových systémů a na to, jakým způsobem se eventuálně vytvářejí pobídky pro eh, podnikání žen na trhu práce. Elizabeta rovněž již poukázala na to, že evropské instituce nedostávají politickým závazkům tak, jak byly formulovány. Pro zabezpečení substanční genderové rovnosti v otázce zdaňování. Elizabeta už se o tom zmínila, ale já bych vás ráda upozornila na to červené slovo. Tady chci zdůraznit to slovo ensure, zabezpečit, zajistit. To je to zásadní slovo v tom závazku evropských institucí, jakož i závazků členských států. Dali by, dalo by se říci, že zdaňování není tedy mm, v kompetenci eh, Evropské unie, ale e, na evropské úrovni je třeba dostat povinnosti zabezpečit tento přístup ve všech politických oblastech. A to se tedy nezastaví ani u daňové otázky, když se jedná o socioekonomické dopady. Je třeba popracovat na těchto legálních závazcích, právních závazcích a já jsem si jista, že vy ve vašem výboru eh, si to jistě uvědomujete. Já jako profesorka práva jsem eh, to chtěla ještě jednou zdůraznit, že to je skutečně něco, co lze použít a co může prospět pokročení v této záležitosti. to je tady ta tabulka, která se vyskytuje ve zprávě, která ukazuje, kde si stojíme v současné době, co se týče příjmů zdaní ve členských státech Evropské unie. A vidíte, Eh, že velice silně závisíme na zdanění práce, čili na daně, daně z příjmu. Takže vidíme, že tady máme problém v otázce zdaňování, když se jedná o, pří, o, o tedy zdaňování příjmu a také, když se tý, co se týče zdaňování ekologické povahy. My se většinou spoleháme právě na zdaňování práce. What I mentioned earlier is that we, during many uh, Stále znovu zdůrazňuji, že už mnoho desetiletí máme takovou daňovou ideologii, která se snažila o optimalizaci daní a nachází základ celé řadě studií, ale po Pikrty 2014 po Fikertym tedy se ekonomové mm, snažili změnit tuto situaci, protože si uvědomovali, že zdaňování růstu podkopává svou vlastní legitimitu že to přispívá k vyjádření, eh, k vytváření větších nerovností ve společnosti a to je kontraproduktivní k růstu hospodářskému. A jak už tady zaznělo, když se ztratí ten přerozdělovací profil ve vnitrostátních daňových systémech, čili mizí tato ideologie, tak máme co dočinění s otázkou, zda jsme schopni ještě pokračovat v našem státě pro tak nějak profile that is in line with the, the welfare programs. Zda můžeme udržet tu politiku sociálního státu tak, jak jsme to dělali do posud. A je zjevné, že dochází k přesunu daňové zátěže z mužů na ženy. Například zdaňování kapitálu v určitých místech je velmi nízké a my například ve Švíd, v Švédsku pro určitý příjem z kapitálu máme 20% daň. Přitom někde jinde je to 55-56%, a kromě toho máme ještě sociální příspěvky. Women very seldom. Pardon, daň z příjmu je 50%. Když se podíváme na finanční transakce, ty jsou velmi nízké taky. To znamená, že obecně samozřejmě to nízké zdaňování kapitálu přináší prospěch především mužům. Když se podíváme na daň z příjmu, vidíme, že se ta křivka snižuje, začíná se jaksi splošťovat. Máme velice nízký eh, progresivní profil ve zdaňování příjmu a některé zůstávají takřka stejné, na stejné úrovni a také dochází k přesunování určitých daňových překážek na DPH. Na no, tomto slajdu vidíte také naše informace o daňových škrtech nejrůznější povahy. Eh, které existují v rámci zdaňování příjmu. Může to být například výjimka pro schémata soukromého pojištění, důchodového, nebo odpis pro výzkum a výzkum, to, výzkum a vývoj, to bývá velice velkorysé pro velké korporace, nebo jiný typ um, odpisu eh, v oblasti biznesu, v příjmech tedy. A čím nižší jsou příjmy, tím více přispívají, přispívá tato situace ke zlepšení situace mužů s vyššími příjmy. Hm, také hm, víme, jak existuje neplacená práce Eh, ze strany žen, o tom už jsme se tady zmiňovali, když jsme hovořili o rodičovské dovolené. A vidíme, jak důležité je to v oblasti biznesu, zejména v soukromém podnikání, eh, eh, protože vlastně je to součást příjmu z obchodování. Nefunguje to v obráceném sledu, to znamená, že by muži přispívali svým inputem a svou daní z příjmu do podnikání žen. Takže vidíme tady ty staré fungující vzorce založené na kulturních nerovnostech, které existují ve společnosti a které se stále opakují i v daňových systémech. A teď problém bych se ráda zmínila o nedostatku individuálního zdaňování. To není úspěšný koncept, to není úspěšná koncepce. V 19 z 28 členských států eh, se používá ta individuální daň. Deductions, family tax allowances jako zdaňování fyzických osob, co by daňových jednotek. A to, co může být jako individuální hodnocení ve zdaňování fyzických osob, může obsahovat celou řadu sociálních, eh, sociálních rozdílů v jednotlivých sociálních systémech. Eh, čili v Evropě existují veliké rozdíly ve zdaňování fyzických osob v jednotlivých členských státech. Já jsem studovala daňové systémy a systémy sociálního zabezpečení a tedy na základě mé zkušenosti a získaných poznatků se domnívám, že v životě nemůžeme dospět k genderové rovnosti v Evropě, eh, když vidím, jaká situace zde panuje. To je prostě nemožné. Tak už jsem mluvila asi dlouho, teď jsem tedy chtěla říci, několik věcí ke spotřebním daním a zdaňování majetku. Když ve Švédsku hovoříme například o zdaňování majetku, vlastnictví, tady máme veliký, velikou propast. Existuje studie, která ukazuje, že švédské ženy vlastní 50 50 Co? Dalo 50. Hmm. No, to je divný. To je divný, veď. Čili i tady jsou rozdíly, co se týče majetku. Zřejmě tedy 15% jenom majetku vlastní ženy a zbytek muži. Jak už jsem řekla, existují tady tady velké nerovnosti ve Švédsku. E, také neexistuje dostatek údajů, protože statistiky se dívají pouze na jednotlivé domácnosti, ale ne na to, jak to rozdělení v domácnosti vypadá. A zdá se, že ten, kdo má vyšší příjem, má také vyšší majetek a vlastnictví v domácnosti a to přechází z generace na generaci. A když vidíme ty distribuční dopady tohoto druhu daně, to by mělo být uvedeno do relace ve celém daňovém systému. A my ve Švédsku v naší daňové reformě z roku 1991 jsme viděli, že se snížila daň z příjmu, spotřební daň se zvyšovala a rozšiřovala jakoby. A to mělo své dopady Ve Švédsku stále ještě funguje zdaňování fyzických osob ze 70. let. A vlastně e, to sebou nese, že e, to znamená, že, se, že jsou ženy prostě e, v domácnostech odsouzeny k celé řadě prací, které nejsou odměňovány a tudíž se dostávají do této nerovné pozice. Většina výsledků studie ukazuje, že potřebujeme větší výzkum, Potřebujeme mít lepší statistické údaje a analýzy, aby se ještě více prokázaly ty vzorce eh, genderovné nerovnosti, pramenící ze struktury vnitrostátních daňových systémů, jednotlivých národních tedy daňových systémů. My doufáme, že evropské instituce budou brát vážně své právní povinnosti a dostojí té výzvě, již čelí a sice, aby se více prohloubilo to uvědomění o e, přístupu, genderovém přístupu i v daňových otázkách. Děkuji mnohokrát, paní profesorko, za přednesení studie politického oddělení a nyní zahájím výměnu názoru a dám slovo zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát za velice zajímavé prezentace. Já mám pár otázek a myslím, že tady se eh, najde řada bodů k zamyšlení. A konkrétně, jaké jsou zdroje nerovností, které vycházejí ze zdanění? Ty jsou poměrně podstatné. Za prvé, nejprve se chci zeptat paní Glacer, eh, k doporučením pro jednotlivé země a evropskému semestru. To je něco, ehm, o co usilujeme, tedy nejenom specifické doporučení k rovnovnému postavení mužů a žen, ale také hodnocení dopadů této oblasti. Ale eh, vaše koncepce je pro mě také zajímavá. Mm, možná je to dobrý příklad, můžete nám dát ještě konkrétní příklad, třeba doporučení z dřívějška, jaké eh, hodnocení rizik nebo doporučení na základě hodnocení rizik můžeme nabídnout, co ohrožuje genderovou rovnost. A další věc, kterou považuji za důležitou, je ekologické zdanění, jak jste zmiňovala, že někdy nebývá eko- eh, genderově neutrální. Intuitivně bych řekl, že eh, Eh, že máme tedy cesty, jak snížit ekologicky škodlivé aktivity. A tyto aktivity provozují většinou muži. Takže je logické, že by zavedení takového zdanění by eh, vedlo ke zrovnoprávnění mužů a žen, ale ne vždycky to v praxi tak bude asi. Můžete k tomu říct něco víc, prosím. A zaujal mě také váš poslední um, návrh zavést do eh, těch fiskálních rad aspekt genderové rovnosti. Nevím, zda takovou radu chcete vytvořit pro každý členský stát nebo v každém státě, anebo jenom jedno takové těleso pro celoevropskou úroveň. A pokud to má být vytvořeno na úrovni členských států, tak možná nezávislé daňové úřady v daňových zprávách nám mohou v tomto smyslu pomoci, protože mohly by mít oddělení pro gender. E, a to byl skutečně zajímavý návrh z mého pohledu. A poslední otázka paní Gunnarsson. Zaujala mě mezi jinými aspekty také otázka eh, přesunu od zdanění práce ke zdanění kapitálu. A zajímavé je si uvědomit, že i to má své dopady na rovnost mužů a žen, protože ženy většinou eh, jsou odkázány na eh, příjmy z práce spíše než ze jmění. Máte statistické údaje, které bychom mohli použít, které prokazují, že kapitálové příjmy jsou většinou příjmy mužů, protože to by nám pomohlo v další argumentaci. Děkuji. A nyní paní Maria Nibal, SD, stínová zpravodajka. Děkuji a děkuji mnohokrát za vystoupení. Děkuji také komisi za dokument. Je to samozřejmě nesmírně složitá problematika, jak víte. Velká Británie se chystá na parlamentní volby a to je jedinečná příležitost, jak se zaměřit na problematiku daní. Zaujalo mě že řada těch aspektů, které zmiňujete, se nikdy eh, nezmiňuje v politických diskusích o daních. A měli bychom hovořit o daňových sazbách, ať už daní z příjmu, nebo DPH, nebo jiných druhů daní, eh, tak bychom měli hovořit také o tom, jak je daňový systém strukturován. My se tam nikdy nezaměřujeme na genderový aspekt. Proto bylo velice zajímavé si vyslechnout, kde jsou v tomto směru problémy. A většina z nás si uvědomuje, že třeba spotřební daně, DPH a další podobné daně jsou regresivní a dotýkají se více žen. Obecně je to vnímáno tak, konkrétně ve Spojeném království, že eh, daně z příjmu jsou progresivnější, ale jsou tam také určité stropy, určité limity a pak je to méně progresivní, když někdo má vysokou marginální sazbu. Vznikají tady tedy zajímavé otázky a také nás nepřekvapí, že systém zdanění má v sobě zakomponovaný prvek diskriminace žen, prostě proto, že je vytvořen muži a muži tam odrážejí svůj pohled na společnost eh, a eh, aspekt rovného postavení žen se tam vůbec nedostane a proto si myslím, že by bylo dobré, eh, aby se více žen věnovalo problematice daní, aby si ženy mohly pohovořit o Eh, daních. V současné době se to často neděje, opravdu. Eh, a vyvstává tady tady řada aktuálních otázek o tom, jak je systém daní strukturován, jak se v praxi provádí. A já musím říci, že pro nás toto bylo velmi zajímavé, včetně problematiky rovnováhy pracovního soukromého života, placeného volna a podobně. To k tomu patří také, jakým způsobem e, e, fungují veřejné výdaje. To je druhá strana celé argumentace. A bylo by také zajímavé eh, se věnovat tomuto tématu více dohloubky, protože i to má eh, dopady na rovné postavení žen a mužů a také to má dopady na starší populaci. To je také genderové, prostě protože ženy žijí déle než muži. A mm, musím říci, že jste zde nastínil řadu velice aktuálních otázek a témat a stálo by za to se jim věnovat na půdě výboru i dále. Děkuji. Děkuji. Pan Gerke. Děkuji mnohokrát. Spravodaj mm, Myslím si, že to byl velký skok v rámci rovnoprávnosti. Já bych rád zmínil ještě několik myšlenek, Máte eh, všichni sluchátka? Eh, chtěl bych se vyjádřit k několika větem. Paní Klacerová, když hovoříme o zdaňování prospěšné pro růst, já nevím, co chápete pod růstem. Já si to přeložím zám pro sebe asi tedy tak, že pokud vím, tak ve Francii od třetího dítěte už se nemusí platit žádná daň z příjmu máte tím na mysli to, když říkáte growth friendly taxation, ale to je jedno. Jaká zví, Nezávisle na tom, jaká zvýhodnění dostávají rodiče v daňové oblasti, vezmeme-li například DPH, tak přes své děti platí o tolik víc na daních než bezdětní že to, co dostávají na těch zvýhodněních, vlastně z toho vůbec nic nezbyde. Navíc naopak vždycky na to ještě doplácejí a dopa- jsou na tom tedy hůře. Pane Fandame, vy jste eh, podle mne šel nejdále, co se týče vašich úvah. Neplacená práce, unpaid work, tady bych býval rád, měl tedy srovnání mezi rodiči a bezdětnými. My nehovoříme o tom, proč nemohou eh, rodiče mít děti. My tady skutečně hovoříme o eh, srovnávání v oblasti rovnoprávnosti a bylo by zajímavé dozvědět se, o kolik více práce mají rodiče než bezdětní, abychom vůbec mohli něco srovnávat. A proto hovoříme-li eh, teď o té směrnici o rodičovské dovolené, tak si myslím, že co se týče toho, ležíme na příliš nízké úrovni v těch měsících, které se zde v té směrnici objevují. Vy jste hovořil o Belgii. 700 euro ale my máme 28 členských států, takže bude velmi obtížné něco takového přenášet. Můj tip by byl, zjištěte, kolik stojí eh, umístit dítě v mateřské školce nebo v nějakém domově co to stojí, jakou část z platu, jaký plat to stojí. A tento plat by se měl přenášet na rodiče, eh, kteří se starají o děti sama a neposílají je do těchto předškolních zařízení. A tím bychom se eh, dostali lépe k nějaké rovnoprávnější eh, situaci. A teď se podívejme na to, kdo platí, co já vím, třeba v Belgii, důchod. Platí to budoucí generace a nebo si na důchod nahospodařuje každý sám. Pakliže důchody platí budoucí generace, pak bych se rád zeptal, eh, jaké je to u bezdětných, kteří mají poměrně vyšší důchody, to znamená, že oni si nechávají financovat svůj důchod od cizích dětí. To tedy znamená, že bezdětní by se měli podílet také na eh, tom placení důchodu. Není možné, aby prostě na to dopláceli rodiče tím, že eh, třeba pracují jenom na částečný úvozek, aby mohli se věnovat svým dětem. Myslím si, že vy jste tady šli hodně daleko, ale já bych prostě ještě šel v tom uvažování dále. A chci moc poděkovat paní Gunnarsson, která měla velmi podnětné myšlenky ale teď tedy nemám žádný dodatečný dotaz, ale je báječné, co jste nám tady přednesli a e, pro rodiče se snažíte odstraňovat velký kamen na cestě. Děkuji. A teď paní Marian Ročil-Pris. Ganz herzlichen Dank auch für die Beiträge. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda uvedla ještě další bod, který tady nezazněl, možná protože je to německá specialita. V Německu je to tak, že v rámci smlouvy existují peníze, které se poukaz, poukazují katolické a evangelické církvy. Není to církovní daň, jsou to normální daně od všech daňových poplatníků a to se prostě převádí na daně. Protože například vysoké platy církevních hodnostářů platí stát. Nevím, zda se to všude ví. A já to teď nechci kritizovat, takhle už to je 200 let ale já jsem to tady chtěla jenom uvést, že to je zcela jasné přerozdělování z daňových peněz, které zaplatili všichni výlučně na muže, protože v katolické církvi jsou hodnostáři jenom muži, že? Biskupové. Takže i tady je vidět, že ten konkordát nebo vůbec ty právní základy, že tady dochází k přerozdělování obecných peněz získaných z daní, které platili všichni a přenáší se to na vysoké církevní hodnostáře, eh, kteří jsou muži, jinak by nemohli vykonávat tuto funkci hodnostáře a to je úplně jasné přenášení peněz a to je ročně 190 milionů ročně v Německu z normálních zdaněných peněz, které jde na tyto církevní odnostáře. No už z hlediska genderové spravedlnosti se na to musí poukázat, když pro nějaký profesní stav protože biskupové to je taky určitý profesní stav. A pakliže mm, eh, to může dělat jenom muž, no tak by to nemělo vůbec být financováno z daní, protože tady z tohoto profesního stavu jsou vyloučeny ženy a tudíž jsou ženy vyloučeny z této možnosti, aby požívaly také výhody z těchto obecních daní. Děkuji mnohokrát. A nyní požádám naše experty, aby reagovali, aby zodpověděli dotazy našich poslanců a každý dostane dvě minuty, protože nás pak ještě čeká ještě hlasování, tedy zbývá jenom devět minut. Na odpovědi má tedy každý jenom dvě minuty. Dvě minuty a tolik otázek. Nejprve doporučení riskantní pro gender. Pokud máme doporučení omezit eh, rozšířeného využívání snížených sazeb DPH, a pokud víme, že DPH je regresivní, tak eh, větší část břemene nesou ženy, protože eh, ty nesou povinnost platit DPH do výraznější míry oproti výnosům, kterým se těší, když to srovnáme například se zdaněním obchodních společností. Tak je to do značné míry riskantní. Mělo by proběhnout zhodnocení dopadu, ještě než se pro takové opatření rozhodneme. A za druhé, eh, k daním v oblasti ekologie a životního prostředí. To má svá epi, specifika, například daň z uhlíku. Pokud eh, budeme takto zdaňovat eh, zemní plyn, když dojde k nárůstu tím eh, cen energií, tak to, pak pro lidi s nižšími příjmy opět znamená, že ženy nesou výraznější část toho břemene, protože ženy jsou zastoupeny mezi právě osobami s nižšími příjmy, ale důležitými eh, otázkami tady jsou, zda to lze zmírnit, zda je politika zmírnění takových dopadů. Co se stane s daňovými výnosy ekologických daní? Já bych tady jenom chtěla poukázat na skutečnost, že můj návrh tady by byl, aby jakákoliv ekologická daň byla zvažována tak, že již má genderový dopad. A jistě je to velice důležité mít ekologické daně, ale je potřeba je hodnotit také z hlediska dopadů na rovné postavení mužů a žen. A musím také říci, že je dobré mít jakousi rámcovou analýzu, abychom věděli, jaké studie existují, protože Některé studie mají tedy dobrou, eh, dobrý rámec. Pak další bod, který se týkal growth friendly, tedy pro růstových daní. Já jsem to použila pro určité paradigma, kdy se snažíme nastavovat daně tak, abychom podpořili růst. Nešlo o růst populace, tedy rození dětí, ale šlo o růst ekonomiky. Eh, a problém eh, tedy vzniká, když nevíme, zda na jedné straně ty daně, které navrhujeme, opravdu vedou k růstu, tak jako to usilují, a za druhé uvědomme si, že tyto daně přinášejí s sebou také náklady tím, že navyšují nerovnosti ve společnosti a z tohoto pohledu je potřeba je důkladně zvážit. A co se týče eh, mého návrhu genderové rovnosti eh, těch takzvaných fiskálních rád, já si myslím, že by bylo vhodné mít na úrovni EU a na úrovni členských států mít oddělené subjekty, abych, protože pokud se něco dostane do hlavního proudu, zapomene se na to lidé v této souvislosti třeba věnují této problematice jenom částečnou pozornost a nemáme dostatek expertních znalostí. Já mám tedy komplexní návrh, když víme, že existuje tolik expertních orgánů, eh, Víme, že se věnují jak fiskální politice, tak genderové politice, tak se to snažíme propojit a tu, toto zkoumání skutečně rozjet. Děkuji mnohokrát. A nyní pan kolega. The, the question... Děkuji za otázky, které směrovaly, byly směřovány na mne. Nejsem úplně zvyklý na tlumočení. Doufám, že jsem vám dobře rozuměl. Otázka byla, zda bychom měli jít ještě dále, pokud jde o motivování mužů k využití eh, rodičovské a otcovské dovolené. Je to tak? Byla tak vaše, zněla tak vaše otázka? Ne. Eh, a, ano, určitým způsobem. Pokud eh, platí, pokud by byla vyplácena mzda, tak by i muži byli připraveni se toho účastnit, takže by to bylo jakési hm, jakési kapesné. Proto také jsme měli je odpověď ta, ta, tu myšlenku eh, zkrátit to období a nabídnout 14 euro, což je, je nad eh, průměrnou mzdou v Belgii a mohlo by to jaksi nahradit eh, lépe ten, tu ztrátu mzdy toho platu, takže by to lépe motivovalo muže. To takto je jedna myšlenka. V ideálním světě bychom mohli jít ještě dál ve švédském systému, a to se mi líbí, dostávají páry bonus za to, jak rovnoměrně sdílejí rodinou eh, rodičovskou dovolenou. My bychom mohli jít dál, ale fiskálně rozpočtová situace není tak dobrá u nás, jako je ve Švédsku či eh, v Norsku. A ta druhá otázka, vy jste uh, mluvil o tom, že ty náklady na ten průběžný systém budou vlastně přeneseny na novou generaci, na tu budoucí generaci, která ponese ty náklady. Ta otázka byla myšlená tak, že když ty, pokud je to průběžný systém, kdy ty penze, důchody financuje budoucí generace, pak se ptáme, kdo to je, ale neměli by to být, vlastně jsou to ti dnešní rodiče, kteří platí platí za tu budoucí generaci, ale měli bychom nějak v tom zohlednit a zatížit finančně i ti, kteři, ty, kteří nemají děti a tudíž neprodukují tu budoucí generaci, která bude ten průběžný systém eh, platit hmm, my máme snížení, daňové snížení pro eh, děti, s, eh, pro pár s dětmi a ti, kteří nemají děti, praš platí vyšší daně, tak to je jedna jedna, eh, jeden způsob, jak se to hradí a potom, eh, když zase se díváme na tu alokaci těch výnosů, které, je, které jsou to důchody, které eh, jdou těm starším a kdyby se nějakým způsobem změnila ten výsledek toho sdílení času, tak, bychom, tak by to přešlo též na tu, na tu z té starší generace na tu mladší. Paní profesorka. Uh, eh, yeah, now it's on. Uh, eh, yes, there are statistics. We have some, and we're going to. Ano, máme statistiky a chystáme se na, větší, na další, bude jich potřeba více. Pokud jde o finanční nástroje, ženy ještě nedosáhly té žádoucí úrovně. Eh, pokud Jde o úroky z kapitálových úložek. Víme, že mají negativní, máme negativní tyto úložky už jen, takže ekonomický růst jehož zdrojem je obchodování s finančními instrumenty na kapitálových trzích a tam je 7-8 obecně a tam jsou vždy jenom muži. studie ukazují, nebo eh, takové studie chování se zabývají i tím, proč ženy na kapitálových trzích eh, se nepohybují, neobchodují, proč je nebaví to, nebo neláká to riziko. To je zase něco jiného. Ale jsou tady hluboké sociálně kulturní kořeny eh, vztahu a rozdílů mezi muži a ženami. A tady je zajímavé téma, které je zmiňováno, které jste zmiňovala vy, že vlastně peníze církevních hodnostářů plynou z daňového systému způsobem, eh, který je takový, jak jste popsala, ale mnoho Němců si jistě myslí, že toto je úplně normální a v pořádku. Jsou prostě daňové zavedené praktiky a daňové předpisy, které jsou vnímány jako běžné, normální, rovné, ale přitom v, ve společnosti vytvářejí genderové rozdíly. Jsou velmi zakořeněné. My eh, ochotně platíme zdaní přes daňový systém, platíme drahý eh, daňový systém eh, společných daní nebo podobný systém ve Francii, to stojí hodně peněz, ale my si myslíme, že to stojí za tu investici. A když se snažíme reformovat rodičovskou eh, reformu, tak se, o tom ne, tak se okamžitě mluví o tom, kdy, co to bude stát a kde se ty peníze ve, vezmou. Takže i ta, ten diskurs o daních není v rukách žen. A to, co, o čem mluvila paní Hannibal, ano, potřeb, je tady potřeba udělat mnohem, mnoho práce a vést daňové odborníky k tomu, aby měli i ten genderový pohled, tu genderovou kompetenci. A je na vás, abyste nám pomohli, evropské instituce, tento výbor, eh, ta, vy tu moc máte. Já ji nemám. Já jsem sama a dosti osamělá, pokud jde o tento pohled na daně. Takže tady byste skutečně jako Evropský parlament mohli přispět. Děkuji. Já děkuji všem vystupujícím, všem našim expertům za účast. My Dostalo se nám velmi cených informací, na základě kterých vypracujeme v budoucnosti naši zprávu z vlastního podnětu. Děkuji vám za účast. dear colleagues, we will start a vote in Kolegové, za minutu či dvě začneme hlasovat. Prosím, připravte se.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 colleagues, are you ready to vote? So now we... Kolegové, budeme hlasovat k ústní otázce, která se eh, týká dětských sňatků a skončení této praxe. Část toho textu je oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní hlasujeme k celé této ústní otázce. Poté přijetí toho pozměňovacího návrhu hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato Další hlasování dohad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Navrhovatelka je Malin Bjork. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se Přijato pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Potřeba ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Je to ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato ve druhou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je potřeba od, o, ověřit elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, dobře, je zde žádost, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, přijato. Číslo 13 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale prosím, abychom ověřili, elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Přijato, ale je rozdílem pouze jediného hlasu. Návrh číslo 14, opět ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Otví, zahajuji hlasování. Končíme s hlasováním. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. The, the, the vote is closed, it's adopted. Končíme, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Děkuji. To je vše, pokud jde o hlasování a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání.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 Budeme pokračovat v osmém bodu na pořadu jednání potřeba strategie EU k ukončení a předcházení nerovnosti mezi důchody žen a mužů. Já bych eh, eh, pro pro, po, potřebo, po, poprosila paní Agněšku Vorčnice, která je z Varšavské eh, školy ekonomických eh, studií. Eh, Děkuji za příležitost mít možnost prezentovat tuto studii, která se týká rozdíly v důchodech. Ten se, ta se nezaměřuje na stávající důchody, tak jak se to běžně dělá, ale dívá se dopředu, jak tedy, jaká je nebezpečí, že tato uh, tyto rozdíly budou po, eh, pokračovat, když vezmeme v potaz stávající situaci žen na pracovním trhu a stávající formu eh, těchto eh, důchodových systémů. Proč je důležité se na to dívat takto do budoucnosti? V současné době vidíme u důchodů tendence toho, jak vypadal trh v minulosti a to se v tom odráží u těch lidí, kteří dnes odcházejí do důchodu. Ale my vnímá, vnímáme za v minulosti změny v tom, jak jsou ženy eh, zaměstnaveny a mění se také důchodové systémy. Eh, eh, zvyšuje se věk odchodu do do důchodu, eh, změní se poměr mezi výdělkem a důchodem a to se odráží i v těch rozdílech mezi muži a ženami. Eh, účast žen na pracovním trhu se mění. V některých eh, zemích ženy pracují déle, protože je pozdější odchod do důchodu a jsou tady také jiné formy zaměstnání. A tento fenomén je velmi důležitý. Jaka, co to znamená jako riziko pro budoucí rozdíly v důchodech? Ta studie při, přináší s indexem, který je index právě zaměřený na budoucnost a který jde s tou analýzou nad rámec jednotlivých indikátorů, které můžeme eh, při, vzít jako eh, mzdy, zaměstnanost a úroveň důchodů, ale my se díváme i na to, jak tyto faktory jsou provázány a jak budou provázány do budoucnosti a společně budou ovlivňovat. Eh, je tady skutečně žádoucí, aby pokračovala debata k těmto tématům, proč se některé země v tomto vedou lépe jak také penzijní systémy současné ovlivňují rozdíly v důchodech a v neposlední řadě, jak eh, trh práce, jak v jaké interakci je k důchodovým systémům. Vidíme mnoho rozdílů eh, v které jsou důsledkem, vlastně ty rozdíly v těch důchodech jsou rozdíly v tom, jaká je účast na pracovním eh, trhu během pracovního života a jakož i ty další faktory. Abychom změřili tuto, ten, tyto budoucí rozdíly a měli řádně tedy vybudovaný ten eh, eh, index, je dobré se opír, opírat o základní principy. První je srovnatelnost můžeme měřit rozdíly v důchodech a budoucnosti mezi muži a ženami, ale musíme vycházet z ukazatelů, které jsou srovnatelné napříč zeměmi. Musíme tedy používat obdobné či stejné databáze a zdroje. Musí být tyto údaje, musí ten pohled být udržitelný. Indikátory, ukazatele, které jsou použity, musí být kalkulovány udržitelně, čili opakovaně, pravidelně a na základě toho vzniká ten eh, eh, index. Měli bychom se dále zaměřit na měřitelné výstupy, skutečný tedy vývoj s ohledem na eh, důchodový systém a měl by se ten systém zaměřit na budoucí generaci pracujících žen. Poté, co dojde k, již k vyplácení důchodu, nedá se příliš mnoho dělat, abychom měnili tu situaci a tu, ty rozdíly. Ale politika může dnes ovlivnit, jak bude v budoucnosti vypadat, ta, jak budou vypadat ty rozdíly a jaké budou úrovně důchodu. A poslední je celkový záběr. Ten systém indexový je takový, že tedy jeho záběr je všech 28 členských zemí, ale vychází z eh, indikátorů, které jsou používány i v zemích mimo EU, takže bychom mohli toto použít i na širší záběr zemí. Jak je ten index eh, vytvořen. Eh, vychází ze dvou domén. Jedna je zaměstnanost a druhá vychází z těch důchodových systémů. Ta doména zaměstnanosti má v tom indexu váhu 65 a to vzhledem k té zkušenost, skutečnosti, že většina rozdílů v těch důchodů plyne právě z rozdílu na pracovním trhu. E, to je tedy návrh, jak počítat tu váhu e, expertně a vychází to také ze zkušeností v Polsku e, při tém, když jsme analyzovali riziko eh, minimálního důchodu, tak jsme zjistili, že ta je ta dvoutřetinová dvoutřetinová příčina té, toho, těch rozdílů plyne z trhu. Proto tedy byly navrženo, že ta váha mezi těmi dvěma faktory či doménami bude nastavena takto a ty ukazatele, které jsou brány v té první doméně, eh, mm, eh, v potaz jsou následující počet let v zaměstnání a jejich rozdíl, když vezmeme eh, míru zaměstnanosti žen a tu srovnáme se 40 lety. 40 let je délka pracovního eh, života, která je používána eh, pro výpočty na potřeby náhrady pracovníků, takže to je mm, nějaké číslo projektované komisí společně s členskými státy a Eh, vychází se tedy z té domněnky, že ženy pracují 40 let a to je tedy ta, ta odchylka a ve skutečnosti je tady mm, určitý rozdíl mezi tou teoretickou tím teoretickým číslem a tím skutečným a potom je tady rozdíl v platech jako další ukazatel a e, e, rozdíl v pracovní intenzitě. To je podíl žen, které pracují na částečný pracovní úvazek a tudíž nemají tak vysokou mzdu a tudíž jejich důchod nebude tak e, o tom vysoký. Všechny tyto ukazatele zaměstnanosti jsou založeny na údajích, které procházejí z průzkumu pracovního trhu. V té druhé doméně důchodový systém jsou ukazatele eh, eh, založeny na eh, teoretických mírách, které jsou publikovány eh, každé tři eh, eh, roky a na základě toho ten náš ukazatel FGPIG může být vypočítán každé tři roky. Tady se měří, jaká je úroveň důchodu u ženy, která odejde na tři roky mateřskou a se ve srovnání s ženou, která tak neučiní. To je jedna, to je náhrada přerušení kariéry. Potom redistribuce důchodů, to je teoretická míra té náhrady na pracovním trhu toho pracovníka, který eh, vydělává dvě třetiny průměrné mzdy eh, ve srovnání s někým, kdo vydělává 100% průměrné mzdy, protože ženy vydělávají eh, méně než průměrná mzdo, mzda, mají prospěch z eh, důchodové redistribuce. Eh, důchodová indexace měří hodnotu toho důchodu v období 10 let po odchodu do důchodu ve srovnání s důchodem hned po odchodu do důchodu. Tak jak tady bylo již řečeno, ženy žijí déle, to znamená, že dostávají důchody po delší dobu a je dobrý, da, žádoucí měřit, zda jejich hodnota ve srovnání s eh, momentem odchodu je stále stejná anebo se je jejich hodnota snižuje kvůli um, indexaci. A poslední část tohoto ukazatele jsou rozdíly v které plynou z různého věku odchodu do důchodu. Ve, člech, ve skoro ve všech členských státech je ten věk stejný, ale je několik zemí, kde je věk odchodu e, Bulharsko, Rumunsko, kde je ten věk odchodu různý. Slovinsko a Polsko, pokud si dobře vzpomínám, tyto čtyři země. Ověřím si to. Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko a Polsko. To je tedy skupina zemí, kde ten důchodový věk je různý. Mapa ukazuje hodnotu tohoto indexu FGFI, kdy nejvyšší příčce jsou Dánsko, Litva, Švédsko, Česká republika. To je vysoká účast žen na pracovním trhu s relativně malým počtem e, zkrácených úvazků, menší, rozděl, menší rozdíly ve mzdách a kompenzační systémy. Neopak, nejnižší skóre mají Řecko, Itálie, Španělsko, Malta a Nizozemí Zemsko a to většinou plyne z toho, že ženy mají nízkou míru zaměstnanosti, že je zde velký rozdíl v odměňování a v případě Nizozemska je velký podíl žen, které pracují na částečný úvazek a to ten index eh, ovlivňuje a ovlivňuje to také vysokou eh, míru té důchod, těch důchodových rozdílů. Takže ty země, které jsou vysoko na tom žebříčku, mají takovou politiku důchodovou a pracovní, že stimulují zavírání těch rozdílů nebo zbližování těch rozdílů, zatímco ty nízk, země s nízkým skóre mají nízké míry zaměstnanosti a to zvyšuje i rozdíly v důchodech. Eh, nyní bych ráda poukázala na rozdíly v míře zaměstnanosti, protože to je jeden z těch nejdůležitějších eh, eh, příčin mezi zda tedy uvidíme větší či menší rozdíly v důchodech. Toto je míra zaměstnanosti podle věku a ukazuje také nejnižší a nejvyšší hodnoty u evropských zemí či zemí EU. Zelená je průměr a ta světle zelená ukazuje ty nejnižší a nejvyšší body. Jak vidíme, je tady význačný rozdíl mezi jednotlivými členskými zeměmi, pokud Eh, jde o míru zaměstnanosti a je zvláště eh, výrazný u vyššího věku 45 let a výše. V některých eh, zemích je tendence k rychlejšímu odchodu do důchodu a to potom znamená menší počet odpracovaných let, menší příjem a také menší důchody ve srovnání s muži. pokud se podíváme na stávající rozdíly v důchodech, které vycházejí z eh, Eh, současné hodnoty důchodů v jednotlivých členských zemí a vycházejí eh, z, bud- z eh, stávajících situace a srovnáme to s tím budoucím indexem, tak vidíme docela zajímavé výsledky. Některé země si vedou dobře nyní, ale mají vyšší riziko do budoucnosti vzhledem k tomu, jaká je situace žen na pracovním trhu a jak se mění důchodový systém. několik závěrů, co je třeba učinit, abychom do budoucnosti snížili rozdíly v důchodech. E, zaměřit se na politiky, které snižují rozdíly mezi muži a ženami na pracovním trhu, to znamená e, umožnit lehký přechod ze školy do práce, snížit riziko e, nezaměstnanosti mladých. Ženy mají větší toto riziko Eh, v té, v té, na začátku té kariéry, kdy na začátku svého dospělého života to může potom ovlivnit jejich eh, působení na trhu později. Posílení různých opatření na usouladnění rodinného a pracovního eh, života, včetně přístupu k, k um, zařízením péči o dítě, případně o stárnoucí rodiče, eh, stimulovat delší pracovní život a propagace rovné odměny za stejnou práci, což je nic, co nemusíme jistě na eh, půdě tohoto výboru zdůrazňovat. V rámci důchodových systémů jsou také možná řešení, ale kompenzační politiky v rámci důchodových systémů nemohou nahradit rovné postavení na pracovním trhu. Nicméně pen, penzijní systémy by měly eh, být monitorovány z hlediska přerušení eh, kariéry nejenom kvůli eh, dětem, ale jiným členům rodiny Eh, narovnání skutečného odchodu do důchodu, tak aby vlastně ženy nebyly trestány za to, že dříve odejdou do, do důchodu a, eh, monitorovat výstupy indexace, pravidel indexace, což může někdy vést k rozšíření rozdílů v těch úrovních důchodů eh, u starších žen. Děkuji za prezentaci studie a nyní dávám slovo a prostor na otázky. První otázka, prosím. Děkuji bardzo, paní převodničan. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Mám otázku, ale zároveň také komentář. Nejprve bych chtěla velice srdečně poděkovat za tuto zprávu. Domnívám se, že toto téma je jednou z největších výzev, kterou se zaobírá Evropský parlament v tomto legislativním období. Jsme teprve na počátku rozpoznávání významu tohoto tématu a analýz, které v současné době provádíme. Jsou to analýzy objevující se a přinášející významné indikátory pro naše diskusy. Mně se velmi líbilo v této zprávě, že se zaobíráte příčinami, ale také mechanismy, eh, čili dvě složky. Situace žen na trhu práce, přítomnost, prezence, jak dlouho pracují, zda pracují na plný úvazek, na částečný úvazek a jak velký je rozdíl v jednotlivých zemích a druhá složka, kde se jedná o systém důchodového zabezpečení, a to je samozřejmě mnohem zajímavější a fascinující pro politiky, to je atraktivnější, protože tady mohou měnit snadněji věci a je velice zajímavé na to poukazovat. Ovšem na trhu práce mm, se to jenom těžko mění. Vy jste ale jednoznačně poukázala na to, že Trh práce má a jeho aspekty mají obrovský význam, že je to zcela zásadní. Eh, a tady musíme začít, abychom eh, odhalovali ty hlavní příčiny. A já bych k tomu ráda řekla ještě dvě připomínky. Na jednom místě eh, jste uvedla, že mm, matky jsou ještě nespravedlněji Eh, postiženy tímto systémem. Čím více dětí, tím více jsou dotčeny rozdílem v důchodech a tou nižší, teda vlastně nižším důchodem. Tady bych vás ráda požádala, zda byste o tom mohla říci ještě něco bližšího. Druhá otázka se týká metodiky protože vy jste popsala, jak obtížné je získávat srovnatelné údaje a že je zapotřebí indikátorů. Vy jste hovořila o indikátorech, které by nejenom vykazovaly, kde je teď situace, ale jak ta situace by mohla vypadat za 20 let, aby bylo možné si to také lépe představit. Existují vůbec takové nějaké indikátory? To je otázka k metodice, do jaké míry už existuje takový systém sběru dat, který by umožnil další rozšíření nebo je to tak, že stále ještě jsou tady velice těžko komparabilní, čerovnávatelná data. Eh, Jaké indikátory eh, tedy zavést pro srovnatelnost dat? Krátce řečeno, jsem tím chtěla vyjádřit svou otázku, že chci vědět, co můžeme či musíme udělat pro získání srovnatelných komparativních dat, abychom mohli také předpovídat určitý vývoj do budoucnosti. Děkuji žádné jiné otázky, žádné jiné připomínky, takže prosím pěkně zareagujte na otázku. Dobře, tak já také budu odpovídat v polštině. Většina systému důchodového zabezpečení v Evropě je poznamenána samozřejmě tou přerušení kariérou ženy eh, máli děti. Zde se nakládá různými způsoby s tím. Německo má jiné řešení, eh, jakým způsobem otec či matka eh, dostávají vlastně určitý důchodový kredit nezávisle na tom, zda přeruší práci či nikoliv. To znamená, že rodiče si mohou nahospodařit vyšší důchod než ti, kteří nemají děti příklad Polska, Tady máme takzvanou dobu na výchovu, na vzdělávání rodiče, které si, kteří mm, si vyberou tuto dobu, dostávají pouze 60 svého platu. Sice si něco vydělají, ale jejich příspěvek pro důchod je samozřejmě také nižší. Existují různé systémy, To se lze dočíst v Pension Equal Report. Tady je vidět dopad eh, těch, kteří třeba mají delší přestávku eh, v pracovním procesu, ale určitým způsobem dochází k vyrovnávání, ale v různém stupni. Eh, tady se země od sebe velice liší. Ty země, které mají vyšší mm, vyrovnání, nabízejí větší kompenzace, ty potom mají nižší rozdíly v důchodech eh, v skutku. To znamená, že rodiče tolik eh, nepřicházejí. Ve většině zemí je to však ale tak, že rozdíly v důchodu mezi tedy u žen důchod potom u žen je nižší. To souvisí se systémy odměňování a také s tím, jakým způsobem dochází k pojednání té doby, kdy žena zůstala doma s dětmi. Hmm. Záleží na tom, jakým způsobem ve státech probíhá plánování této kompenzační doby. Potom hmm, co se týče mm, návrhu metodiky, eh, snaží Existuje tedy snaha o získání indikátorů nabízejících srovnatelná data z Labor Force Survey, se získávají údaje, eh, které se potom eh, používají v oblasti adekvátního hodnocení důchodových systémů. Hmm, to jsou tedy srovnatelné údaje, každé tři roky jsou mapovány, jsou získávány. Čili teď příští rok můžeme se opírat o údaje, které budou zveřejněny z roku 2016 během dvou, let, které Eh, odpovídajícím způsobem potom pomáhají při hodnocení důchodových systémů. Samozřejmě by to šlo dělat daleko lépe, bylo by jistě jednoznačně lepší, kdyby se eh, tady také rozlišovalo mezi prací na částečný nebo na celý úvazek a tak dále více rozdělení a rozlišení, ale to všechno je velice náročné na čas a na energii a ne ve všech členských státech už takové údaje existují. Tyto údaje To je určité měřítko, které tady máme a které nám umožňují určité prognózy do budoucna. Potíže jsou samozřejmě také se zaměstnáváním. Proč je to zaměstnávání tak důležité? Na trhu práce fungujeme 40 let nebo více než 40 let. A samozřejmě rozdíly v důchody jsou vyšší, když je nízký příjem. Ženy, které pracují kratší dobu, potom mají také jinou mzdu a jiné odměňování vyšší nebo nižší. A když se podíváme na důchodový věk mužů a žen, pakliže tedy odpovídající kompenzace eh, jsou sice zohledňovány, pak tyto dlouhodobé nerovnosti, které eh, se posilují během let, to prostě nevlastně nemůže vykompenzovat žádná kompenzační platba, protože ty rozdíly jsou tak velké, proto je tak důležité eh, hledat rozumný přístup, eh, ale další otázky mm, samozřejmě souvisejí s politikou důchodovou. Tady je třeba eh, toto zohledňovat. Politika trhu práce má obrovský význam i pro mm, s větší kompenzaci a vyrovnávání důchodových systémů, systému důchodu mezi muži a ženami. Děkuji mnohokrát, děkuji za prezentaci, děkuji vám také za zodpovězení otázky paní Kozlovské. Drazí kolegové, to byl poslední bod našeho, bodu, našeho programu a ráda bych vám připomněla, že naše další schůze se bude konat 8. června v 9 hodin. Děkuji vám mnohokrát a děkuji také tlumočníkům. Děkuji vám.